Jmenování je potvrzeno. Podle pořadu jednání máme společnou rozpravu k prohlášení Rady a komise, pokud jde o partners, dohodu o partnerství mezi EU a Tadžikistánem a také doporučení pana Petrleho dohoda mezi ES a Republikou Tadžikistán o partnerství a spolupráci. Nejdříve dávám slovo s radostí mé bývalé kolegyni, Předsedkyně rady paní Malmström, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, paní komisařko, pane zpravodaji, jsem potěšena, že dnes odpoledne mohu hovořit o vztazích mezi EU a Tadžikistánem společně s vámi a významné je zejména to, že tato otázka se dostává vlastně, se stává novým základem pro vztahy s touto zemí, které jsou pro nás důležité. Vím, že parlament v únoru 2008 v jednom svém usnesení týkající se strategie EU či střední Asii vyzval uh, tento parlament členy, aby v blízké budoucnosti tuto dohodu o partnerství a spolupráci ratifikovali a parlament tak potvrdil, že to chce zvládnout rychle. Dohoda byla nyní ratifikována, a můžeme učinit zbývající kroky a doufáme, že tato dohoda bude moci co možná nejdříve vstoupit v platnost. Tím vysíláme jasný signál o nové kapitole našich vztahů mezi EU a Tadžikistánem. Vážení poslanci, Tadžikistán je důležitou součástí naší strategie vůči centrální Asii. Je to země těžko přístupná, je obklopena horami a má také špatně hlídanou hranici s Afganistánem a to je důležitá cesta pro pašování drog a cesta pro průnik radikálních islamistů do tohoto regionu. Je třeba podpořit. Tadžikistán je to v našem zájmu. Jde o to, abychom společně hledali řešení našich problémů a máme tam už celou řadu kontaktů, například vysoce postavená skupina, která v tom regionu byla a konference, která proběhla v Bruselu. Ale Tadžikistán je také jednou z mála zemí v tomto regionu, s nimiž ještě nemáme nadřazené dohody po druhé světové válce. A půjde o to, abychom zvládli tyto otázky společně a musíme se pokusit vytvořit to v rámci našich bilaterálních eh, kontaktů. Praktická spolupráce a politický dialog s Tadžikistánem by se měly zlepšit, tak abychom zvládli velké výzvy, před kterými stojíme. Jde přitom o otázky a problémy jako například lidská práva a jejich dodržování, boj proti obchodování s drogami a proti radikalizaci regionu. Zejména musíme ale pokročit v demo- oblasti demokracie, dodržování lidských práv. Víme, že to není jednoduchý úkol, ale měli bychom se pokusit navázat strukturovaný dialog o lidských právech s Tadžikistánem a abychom vedli také správné diskuze. Další kolo tohoto dialogu je 23. září v Dušanbe. I nadále musíme apelovat na Tadžikistán, aby pracoval na reformách. Tadžikistán a stav Tadžikistánu v nás vzbuzuje obavy. Chtěli bychom tam více demokracie v této zemi, chtěli bychom také větší svobodu shromažďování, náboženského vyznání a vytvoření a rozvoje občanské společnosti. Zejména je třeba udělat eh, vhodné kroky při boji proti teroru, proti drogám a podobně. Je to otázka také právního státu, je to otázka dodržování základních lidských práv a svobod. A tímto způsobem je možné předcházet etnickým a kulturním eh, nepokojům. Také korupce je velmi znepokojivá. Pokud jde o Tadžikistán, musíme na ně apelovat, aby se pokusili co možná nejrychleji eh, ujmout se této problematiky tak, aby bylo možné to zvládnout. A paní předsedkyně, nesmíme také přehlédnout to, že většina transitních cest, pokud je o drogy, jde právě přes Tadžikistán. A kromě toho je to také riziko, že ta, v té zemi se projeví radikální eh, hnutí. A proto musíme Tadžikistánu pomoci najít také alternativní zdroje příjmů. Musíme se také pokusit v souvislosti se stabilizací situace v Afganistánu pomoci také Tadžikistánu. A Tadžikistán vítá, toto nabídku vítá spolupráci a chce přispět také k našemu společnému úsilí. Pokud jde o spolupráci mezi Tadžikistánem a sousedními státy, ta má velký význam pro řešení komplikovaných regionálních problémů otázka hranic, otázka eh, využívání zdrojů, otázka změny klimatu. Měli bychom se skutečně pokusit vytvořit nový základ pro naše vztahy s Tadžikistánem. Dohoda o partnerství a spolupráci nám nabízí rámec pro to, abychom naše bilaterální kontakty rozvinuli ještě více a abychom vypracovali strategii pro střední Asii. Chci proto požádat parlament, aby souhlasil s podpisem této dohody. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně rady, a jménem komisi paní komisařka Ferrerovalna. Paní, komis, paní předsedkyně, děkuji. Paní předsedkyně rady, kolegové, dámy a pánové, chtěla bych poděkovat panu Petrlemu za, Petrlemu za vynikající zprávu a za velice dobrou analýzu situace v Tadžikistánu a za doporučení, která zcela podporuji. Eh, eh, od doby, kdy byla přijána, přijata strategie pro Střední Asii v červnu 2007, tak všechny naše vztahy s těmito zeměmi se prohlubují k prospěchu obou stran a i e, máme čilé kontakty a nyní všichni pochopili, že je ku prospěchu všech více spolupracovat na otázkách, jako je bezpečnost, e, energetika, diverzifikace zdrojů, vzdělávání a podobně. Tato strategie úspěšně vytváří nové typy partnerství s pěti zeměmi Střední Asie. Je tedy jasné, že tato globální strategie nebo tato obecná strategie eh, je ještě doplňována velice diferencovanými bilaterálními vztahy podle eh, daných aspirací konkrétní země. Naše spolupráce s Tadžikistánem nyní ještě se řídí podle smlouvy o obchodu a spolupráci, kterou jsme uzavřeli se Sovětským svazem v roce 89 a jak to i podpořil ještě Tadžikistán v roce 94. Tato smlouva tedy ale nereflektuje již naše ambiciozní cíle, které máme v této strategii vůči Střední Asii. Ani není dost dobrá pro ty vztahy, které teď již máme s Tadžikistánem. A Mm, proto zde máme tuto novou smlouvu o partnerství eh, s Tačikistánem, o které dnes debatujete a to bude velký krok vpřed, který nám umožní rozšířit a prohloubit naši spolupráci s touto zemí. Dnešní Tadžikistán, jak bylo již řečeno, řeší velké ekonomické, sociální problémy a je to pouze v zájmu Evropy a Evropanů, aby se to podařilo Tadžikistánu vyřešit všechny tyto problémy. Je to skutečně země, která má 1500 kilometrů hranice s Afganistánem a je i velice blízko Pakistánu. Je to teritorium, které je velice zratelné, zranitelné, kde, kam by se mohly mm, dostat tyto konflikty a islámští mm, bojovníci zde i hm, to hm, může být trasa pro hm, eh, transit drog eh, do Evropy a proto my se snažíme eh, pomáhat při zastavení těchto trendů směrem k nestabilitě. Navíc je to země s slabou ekonomikou nejchudší z, z republik dané oblasti, která je postižena teď poklesem eh, cen hliníku a bavlny kvůli poklesu celkové globální ekonomiky, což znamená i velký pokles remitencí eh, prostředků, které eh, diaspora posílá domů, což znamená, že Eh, míra chudoby tam asi ještě poroste, což bude eh, eh, zostřovat sociální situaci a může to vést k sociálním nepokojům. Já myslím, že teď jsme na správné cestě s Tadžikistánem, protože podporujeme tam nezbytné reformy. A také i Zvláštní eh, eh, zástupce se na to zaměřuje při svých návštěvách, i já jsem o tom hovořila při návštěvě v roce 2008. Je třeba ale učinit ještě větší pokrok. Vláda jasně deklarovala, že kromě eh, většímu objemu obchodu a spolupráce je ochotna implementovat opatření pro zlepšení sociálního systému, zdravotnictví, školství, řešení korupce a pro zlepšení stavu lidských práv musíme uvítat to, že prezident Rachman vytvořil institut ombudsmana. Ombudsman bude pro nás důležitým partnerem při příštím kole dialogu o lidských právech 23. Eh, v září. Eh, reforma justice je pomalá, ale zde i máme doporučení, které vzešly ze semináře v Dušambe, kde se jednalo o lidských právech a to určitě pomůže vládě především při reformě advokacie a při eh, rekodifikaci občanského práva v Tadžikistánu. A já vás mohu ujistit, že eh, komise mm, veme do úvahy veškeré tyto aspekty při dialogu s touto zemí. Co se týče ekonomických reform, eh, zde jsme zaznamenali mm, pokrok, například eh, pokud jde o ten mechanismus snižování zadluženosti. Doufáme, že i takto pomůžeme zemědělské reformě, svobodnému podnikání v zemědělství, což je zásadní pro tuto zemi i hm, hm, Evropský parlament svým signálem nám pomůže spolupracovat s Tadžikistánem v celé škále různých reform, sociálních i ekonomických, e, se zvláštním důrazem na lidská práva, tak abychom i zajistili jejich plnohodnotnou aplikaci. Tyto reformy e, když jsou podporovány díky eh, bilaterální spolupráci s komisí. Je to 66 milionů na období 2007 až 2010 a to se ještě zvýší na 70 milionů euro v letech 2011-2013. Naše pomoc se bude zaměřovat na podporu sektoru, na otázky sociálního zabezpečení, zdravotnictví, reformu veřejných financí a bude to i technická pomoc pro rozvoj soukromého podnikání. Tento proces bude podporován i naší delegací v Dušambe. Je mým záměrem, aby do konce tohoto roku náš regionalizovaný úřad se stal plnohodnotnou delegací Evropské komise, aby mohla tato delegace eh, podporovat celý ten proces a implementaci této smlouvy o partnerství a spolupráci. Doufám, že nám to pomůže i takto eh, velice bedlivě analyzovat pokrok v těch klíčových oblastech, které jsem eh, vyjmenovala a které budeme vždycky poměřovat podle jasných referenčních bodů. Děkuji vám a slovo má zpravodaj pan Petrle, čtyři minuty. Hvala lepa, spoštovana gospa predsedujoča, gospa ministrica, gospa... Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině, paní komisařko, kolegové. Rozhodnutí uzavřít dohodu o partnerství a spolupráci mezi evropskými společenstvími, členskými zeměmi a Tadžikistánem je projevem nové strategie pro centrální Asii. A je to základna, na které můžeme stavět novou širokou kooperaci mezi EU a Tadžikistánem. Myslím, že české země toto vítají a po e, Kirgizii, Kazachstánu a Turkmenistánu budeme moci schválit také dohodu s Kazachstánem pardon, s Tadžikistánem. V souladu s našimi principy a hodnotami Evropská unie touto dohodou eh, vyjadřuje své strategické zájmy eh, v oblasti Tadžikistánu. Naše dohoda by měla přispět ke stabilitě, rozvoji, konsolidaci demokratických institucí v Tadžikistánu a měla by chránit lidská práva a vládu zákona, právní stát. Naše pomoc bude vázána především na pomoc proti chudobě, eh, při reformách a také v boji proti pašování drog a organizovanému zločinu. Vyslovuje se v naší zprávě obavy o korupci a slabosti občanské společnosti. Eh, Tady je třeba spustit program, a to co nejdříve, který se bude zabývat vzděláváním. Tento program by se soustředíval zejména na lidská práva, práva žen, nezávislost justice a podmínky pro práci občanské společnosti. Naše zpráva také vítá dialog v oblasti lidských práv, kde pokrok znamená významnou stránku rozvoje dvoustranných vztahů. Tato dohoda by měla využít potenciál Tadžikistánu eh, vytvořit moderní a fungující stát, eh, který bude schopen se bránit extremismu, eh, který na území Tadžikistánu proniká z Afghánistánu. Pokud se týče projektů na zásobování energií a vodou, i zde tato oblast bude mít vliv na celkový, celkovou podobu a vývoj vztahu EU se Střední Asií. Já bych chtěl poděkovat komisi za, za eh, spolupráci a také bych chtěl poděkovat za spolupráci tážickému velvyslanectví. Věřím, že tato dohoda posune naše vztahy s Tadžikistánem na vyšší úroveň a že bude brzy, brzy naplněna a vstoupí v život. Já doufám, že eh, bude eh, parlamentem tato dohoda potvrzena. Nyní následují projevy představitelů praxi. Jako první pan Kačmanek za EPP. E paní předsedkyně, paní komisařko, pan, paní ministrině. Eh, rád bych poděkoval panu zpravodaji Petrlemu za tuto eh, velice vyváženou zprávu o eh, partnerství a smlouvy o partnerství mezi EU a Tadžikistánem. Tadžikistán často bývá kritizován za deficit demokracie, týká se to korupce, svobody náboženství a svobody projevu. Je třeba v této oblasti diskutovat. Je třeba si ovšem uvědomit, že eh, Tadžikistán bojuje s korupcí, s porušováním lidských práv a s dalšími eh, záležitostmi. Je to ovšem země zjevně stabilní a má bohužel eh, velice nepříjemné postavení. V souvislosti s Afghánistánem a s masovou produkcí drog s extremismem a s terorismem. Eh, k tomu přistupuje eh, ještě další nestabilní soused Pakistán a Tadžikistán zde může sehrát stabilizační roli. V zájmu Unie je rozvoj demokracie a rozvíjení potenciálu této země. Je třeba říci, že Tadžikistán je nejchudší z bývalých sovětských republik. A také eh, patří, myslím, na 12. místo v žebříčku OSN, které, který se pisuje země nejvíce postižené potravinovou krizí celosvětovou. Evropská unie je pro Tadžikistán prvním obchodním partnerem a obě strany musí přispět k co nejrychlejšímu naplňování této dohody a k ekonomické stabilizace Musím to, co se nedaří v Tadžikistánu, ale je třeba také vyslat pozitivní signál o tom, že nám závisí, záleží na stazí s Tadžikistánem a pan Petrole to ve své zprávě učinil. Děkuji. A nyní za frakci ALDE, pan Rinaldi na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, paní ministrině, pane, eh, děkuji paní komisařko. Eh, Tačikistán to je slovo, které tady není tak zmiňováno, proto my jako ALDE to vítáme, že teď o tom hovoříme a především to vítáme i ze strany delegace pro země Střední Asie. Vítáme tuto smlouvu, také i vítáme to roz rozhodnutí, že velice rychle budeme hodnotit eh, stav naší delegace v, reg- v regionu, že to bude přehodnoceno, tak jak řekla paní komisařka. Tadžikistán to je země, eh, která často se definuje vlastně jako takové předsálí nebo eh, mm, takový předstup do Evropy, ale není to na konci eh, eh, světa, protože zde máme i další země kolem, jako je Afghánistán a vidíme, že to je teritorium, kde probíhají velké bitvy, kde se hodně obchoduje s drogami, kde existuje fundamentalismus a je to i důležité období, je to i, pardon, důležité teritorium, protože tam Eh, ty aspekty právního státu jsou velice chabé. Proto je to důležitý krok vpřed a to nejenom z pohledu obchodního, ale i z mm, pohledu politického a kulturního. Děkuji, pane kolego, za zelené zaverc, ale paní Hautala, minuta 30. Kýtos, puhemies. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Určitě existují dobré důvody aby takováto dohoda s Tadžikistánem byla podepsaná, byla vypracovaná například i kvůli Uzbekistánu. Tam je diktatura. Tadžikistán je na lepší cestě a Evropská unie mohou tu, může tu situaci ovlivnit. Bylo dobré slyšet, že komise i rada tu řekli, že zejména otázka demokracie a lidských práv je důležitá a že je to také otázka lepšího právního státu. Je dobré vědět, že byl zřízen institut ombudsmana, což je důležitý nástroj pro práci a v dalším rozvoji této země. A my tento program plně podpoříme. Zdroje vody, to je otázka, kterou jsem tu chtěla zmínit. Je tam mnoho podzemní vody a chceme pomoci Tadžikistánu, aby tyto zdroje rozumně a demokraticky využil s přihlédnutím k zájmu těch zemí, které leží také na těchto tocích. Problémy když se vybudují velké vodní elektrárny, jsou známé. Tímto způsobem chci hospodářskou situaci zemí eh, v střední Asii zlepšit za konzervativce, za ECR. Na dvě minuty pan Tenok. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Tadžikistán nemá zásoby energie a minerálních zdrojů eh, v centrální Asii. To ovšem není důvod, proč ho marginalizovat Eh, na, eh, a upřednostňovat jeho bohatší a větší sousedy. Eh, Centrální Asie je velice důležitá pro naši energetickou bezpečnost. My musíme být kolektivně angažováni v této oblasti a nadále zlepšovat vztahy s, tímto regionem, který byl, který byl do nedávné doby poměrně diplomaticky izolován. Eh, jinak eh, v tomto regionu může nastat rozdělení, je zde eh, nebezpečí a hrozba terorismu a radikalizace vzhledem k tomu, že ten region je natolik chudý. Tadžikistán bojuje s extremismem a snaží se konsolidovat svou národní demokracii za pomocí zahraničních partnerů. Tadžikistán má ještě nezhojené jizvy mezi sekulárními a islámskými bojovníky v občanské válce, která vypukla po rozpadu Sovětského svazu. Eh, Tadžikistán také je ohrožen terorismem v Afganistánu. Proto naše mise ISAF je velice důležitá pro stabilizaci Tadžikistánu. Je třeba říci, že Demokratizační proces a zlepšování v oblasti lidských práv pokračuje, ačkoliv tento proces není dokonalý. Nicméně směřování k pozitivní změně je patrné. Evropská unie to určitě nemůže říct třeba o Bělorusku a Uzbekistánu, čili Tadžikistán nemusíme zacházet jinak. Naše skupina ECR podporuje strategické a ekonomické partnerství s Tadžikistánem na základě otevřenosti, vyšších standardů a demokracie. Děkuji vám, pane Tanoku. A nyní za levici v Evropském parlamentu dostane slovo paní Lezing na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také za poskytnuté informace. Jako členka výboru pro zahraniční záležitosti jsem se účastnila rozpravy o úloze této dohody v rámci managementu migrace v EU. Je jasné, že po vstupu v platnost této dohody bude spolupráce s Frontexem a také další body, jako je readmise a podobně, důležitá. 1200 kilometrů dlouhá hranice Tadžikistánu s Afganistánem už tu zazněla. Tato hranice bude potom vlastně další platformou, eh, kde se bude moci EU bránit. EU už pokročila a brání se. Opět znovu vidíme, že je to základní prvek zahraniční politiky EU a důsledkem takovýchto dohod o partnerství se dostanou uprchlíci do táborů, kde, jak víme, e, přežívají v nedůstojných podmínkách. O tom víme také své. Bylo to například v případě Ukrajiny a je. Čili tento management eh, uprchlíků a migrantů eh, přece jen eh, není v souladu s mezinárodními lidskými právy. A proto bychom měli věnovat svoji pozornost i této věci. Evropská politika sousedství na straně jedné umožňuje nepropustnost hranic a z hlediska GUE se na toto díváme proto velmi skepticky. Děkuji a za EFD má pan Belder slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato diskuze ve mně budí dvojí pocity. Na jedné straně si velmi vážím toho, že kolega Petrle jasně kritizuje, co ještě není eh, v Tažikistánu v pořádku. Na straně druhé je ale nepochopitelné, že k mnoha věd, v bodech hovoříme eufemisticky o tom, že se situace stabilizuje. Skutečně Evropská unie takto vzbuzuje dojem, že tato dohoda je potřebná. Má to jasné dopady a důsledky také pro vypovídací hodnotu kritiky. Ta se také ještě zveřejní. Pokud je odstavec 2, tam je pár slov o tadžické vládě, tadžiky, o vládě Tadžikistánu. Myslím si, že tady je to otázka konfrontace s eh, náboženstvím. Myslím si, že tadžická vláda by skutečně měla vzít do vlastních rukou vnitřní politiku a garantovat svobodu vyznání. Doufám, že i to bude před důležité. Ano, další řečníci, nejdříve pan Arlaky na minutu. Děkuji. Já podporuji tuto smlouvu. Myslím si, že to je velký krok vpřed, tedy spolupráce mezi Evropskou uní a Tadžikistánem, což je velice důležitá země pro několik důvodů. Já jenom ocituji jeden. A to je příspěvek ke stabilitě a bezpečnosti našeho kontinentu a celé EU protože mm, Tadžikistán to je taková křižovatka pro pašeráky drog z Afganistánu do Evropy a do Ruska. Alespoň 30 heroinu mm, právě se dostává eh, přes Tadžikistán do Evropy a do Ruska. Eh, mezinárodní společenství před deseti lety začalo v Tadžikistánu velké důležité akce, jak dostat toto pod kontrolu a deset let na to vidíme, že to funguje a eh, pokračuje. Je to tedy přímý příspěvek ke stabilitě a bezpečnosti Evropy, tedy míním tuto smlouvu. Vím, že Pořád ještě je zde celá řada limitací, kolegové zdůraznili například problémy, které má Tadžikistán s lidskými právy, s chudobou a tak dále. Ale tato smlouva je nej, nejlepší, co Evropa si může přát a proto ji podporuji. Děkuji. Ano, já vím, že minuta je velice krátký čas, eh, ale musíme dodržovat. Eh, kolegyně, kolegové, nyní nastává proces Klitch DL. Příští pět minut se mohou hlásit dříve nezapsaní poslance a jako první pan Panceri na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že skutečně to je velice pozitivní, že se uzavírá tato smlouva o spolupráci s Tadžikistánem. A to uh, určitě pomůže splnit několik cílů, které jsou důležité. A to především první cíl se týká strategické pozice této země, která skutečně může být užitečná pro zajištění míru, bezpečnosti a stability v regionu. A za druhé, druhý cíl Eh, je to, že vlastně tím se podpoří i růst v této zemi, tedy ze sociálního, ekonomického pohledu, protože víme, že to je jedna z nejchudších zemí v regionu. A nakonec my bychom měli svým způsobem se snažit, aby demokracie, práva se staly základními hodnotami, které budou mm, základem pro aplikaci této smlouvy. A já proto si myslím, že musíme uvítat pozitivně eh, tuto smlouvu, o které budeme hlasovat v parlamentu. Děkuji, pane kolego. A jako další pan Kačin. Hvala lepa, gospa predsedujoča rád by čestitou kvůli... Paní předsedkyně, dovolte, abych kolegovi Petrlemu poblahopřál k vynikající zprávě. Tadžikistán je poslední mezi zeměmi, eh, které mají svá jména, které končí na stán. A eh, musím říct, že eh, tyto názvy byly dosud symbolem nestability, ale to není pravda. Stabilita v Tadžikistánu je naším strategickým záměrem, naším strategickým cílem, poněvadž všichni jsme na jedné lodi. A z tohoto důvodu bychom se měli zaměřovat na všechny státy v tomto regionu bez ohledu na velikost či hodnotu z hlediska energetických zdrojů. Já tady chci poblahopřát panu zpravodaji i komisi, paní komisařce a také švédskému předsednictví za to, že se jim podařilo za to, že se jim podařilo eh, uzavřít tuto mezeru, kterou jsme tady dosud měli. Děkuji, pane Kola, pan Zemke. Děkuji. Chtěl bych eh, poděkovat za možnost vznést otázku. Domnívám se, že je velice dobře, že tato dohoda bude uzavřena, poněvadž je to krok správným směrem. Nicméně ptám se, a chtěl jsem se zeptat eh, paní ministrině Malström, eh, vzhledem k, tedy eh, k plánovaným akcím Unie, nebylo by vhodné, že bychom kladli větší důraz na pomoc Tadžikistánu v oblasti školení, pracovníků odpovídajících za zabezpečení hranice s Afganistánem. Víme, že toto je mimořádně závažný problém, je to 1500 kilometrů dlouhá hranice a Tadžikistán eh, velice těžce se vyrovnává se, svou, se svým úkolem střežit tuto hranici. A také mnozí táčikové si myslí, že v rámci Eh, činnosti Unie eh, vůči Afganistánu by bylo dobré eh, zamyslet se právě na vyškolení pohraničníků. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Nevidím nikoho, nebo pane kolego, vy jste se hlásil? Ne. Ale pan poslce ještě ještě přihlásil. Paní předsedkyně, také já bych rád řekl, že je to vynikající zpráva pana kolegy Petleho. poněvadž eh, mělo by nám být jasné, že svobody milovné eh, národy Střední Asie patří k našim nejdůležitějším partnerům a tento region byl často dominován velmocemi. Eh, poprvé po dlouhé době, po mnoha stoletích, je tento region zase svobodný a my bychom to měli využít a založit skutečné partnerství svobodných. Ano, jde tam o kriminalitu, o tom jsme slyšeli. Ano, my musíme bojovat proti kriminalitě, ale měli bychom si také uvědomit eh, kulturu těchto zemí. Eh, jsou to staré kultury a obchodovalo se tam nejenom eh, s drogami, ale byl to čestný obchod. Jde o partnerství, nikoli o paternalismus. Děkuji vám, pane poslete. A teď jako poslední v rámci Cash Eye pan Plevris. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych řekl něco k otázce kriminality a nelegální imigrace. Je pravda, že geopolitická situace eh, Tadžikistánu je velice důležitá, proto se tam Evropa musí angažovat. A všem, jak se nám má podařit na jedné straně zadržovat kriminalitu a zároveň eh, migrační toky? Eh, Evropa nemůže eh, připustit, aby mohlo pokračovat, mohla pokračovat migrace z Afganistánu přes Tadžikistánu, poněvadž to velice zatěžuje středomorské země jako Malta, Kypr, Itálie, Řecko a nakonec také severské země v Evropě za to zaplatí. My musíme zajišťovat to, aby lidská práva lidí v těchto zemích byla respektována, ale Evropa si musí uvědomit, že nemůžeme přijmout všechny tyto migranty. Děkuji vám, pane kolego. A po tedy eh, řečnících parlamentu má nyní opět slovo komise paní Malström, eh, pardon, rada paní Malström. Děkuji, děkuji také za tuto rozpravu. Je to přesně tak, jak řekl pan Petrle ve své vynikající zprávě. Dohoda o partnerství a spolupráci je součástí větší strategie pro vyšší stabilitu Střední Asie. Samozřejmě že my jsme se ujeli tohoto úkalu. Je to obrovský problém, týká se mnoha států, také Pakistánu i Afganistánu. Každá z těch zemí má specifické problémy. Pan Petr to velmi systematicky ve své zprávě projednal. Jsem potěšena, že Evropský parlament i nadále považuje za velmi důležitá lidská práva. V Tadžikistánu je třeba udělat ještě spoustu práce, pokud je o lidská práva, demokracii a právní stát. Je to tak, jak řekla paní komisařka. My jsme eh, tato témata zahrnuli do svého dialogu a příští týden komise bude velmi jasná ve svém hodnocení v tom, co očekáváme od této dohody. Eh, v létě, v červenci, eh, byla konference podpořena Evropskou unii, šlo o rozvoj občanské společnosti v Tadžikistánu. Byly tam různé občanské organizace, odborníci, právníci, ale také tam bylo mnoho pracovníků z různých eh, orgánů eh, v Tadžikistánu. Samozřejmě tu zazněla také otázka vodních zdrojů, eh, což je pro tento region velmi důležité a jde o to vytvořit trvale udržitelné projekty pro v oblasti vodních zdrojů. Bude se to opírat o vědecké studie, mělo by to mít také regionální perspektivu a mělo by to zohlednit konkrétní požadavky regionů. Otázka ostrahy hranic, která tu zazněla, je velmi důležitá. Podpora Evropské unie v tomto regionu činí 66 milionů euro do roku 2010 a 70 milionů v dalších letech. je třeba poskytnout dostatečný prostor jak pro kontrolu managementu, eh, pro vzdělávání celníků, policie, pohraničníků. Paní předsedkyně zhrnuto. Existuje celá řada komplexních obtížných problémů nejen v Tadžikistánu, ale v celém tomto regionu a myslím si, že na konci tunelu vidíme přece jenom světlo naděje, pokud je o řešení těchto problémů. Jsem velmi potěšena jednotou, která v parlamentu panuje. Jde o to, abychom udělali tyto kroky, protože je to dobrý nástroj pro stabilitu, pro řešení situace a pro aktivní dialog o demokracii a lidských právech s touto zemí. Je to důležitý krok vpřed a byl to také důležitý, eh, ča, důležitá část. Děkuji vám. A slovo má teď znovu jménem komise paní komisařka. Děkuji vám. Uh, Nejprve samozřejmě už dlouhou dobu jsme pevně přesvědčeni, že tato naše strategie pro střední Asii je důležitá a že bude mít pozitivní dopad na, na bezpečnost, stabilitu, prosperitu různých zemí střední Asie. A pan Tanok to řekl správně. Ano, neměli bychom Tadžikistán marginalizovat. Naopak, měli bychom tuto nejchudší zemi zapojit a nejchudší zemi střední Azie. Jsme si vědomi toho, že tato země musí řešit obrovské problémy a myslím si, jak řekl i mm, pan Pedlaky, tak je mm, tak e, zde e, Afganistán pořád je největší producent opia, heroinu a především vyváží e, tento heroin přes Tačikistán, to je ta hlavní trasa a mm, to se tak dostává eh, mm, eh, přes jižní cesty, buď Irán, Pakistán, to je ta jižní trasa, nebo potom přes eh, tedy Turkmenistán, Tačikistán, Kazachstán, tedy přes severní trasu. Skutečně víme, že toto je velice důležitý krok, ale i zároveň konstatujeme, že v Afganistánu došlo k poklesu produkce drog, což znamená, že teď všichni se musíme snažit, snažit aby došlo ještě k většímu poklesu. Proto jsme eh, eh, vytvořili eh, mm, ten mechanismus mm, ochrany hranic, kdy pomáháme mm, této zemi, jak bojovat proti pašeráctví a produkci drog jako takové. Já jsem navštívila dotčené instituce a fungují velice dobře. A samozřejmě také již děláme školení. Školení to je jedna součást našeho programu. A druhá poznámka k lidským právům. Ano, eh, tato nová smlouva o partnerství a spolupráci určitě eh, nám eh, poskytne nástroj, jak prohloubit náš dialog s Tadžikistánem v této oblasti. A zde máme tu klauzuli o lidských právech, což bude prostředek a nástroj, jak diskutovat s místními orgány o otázkách jako dětská práce, lidská, lidská práva, eh, svoboda združování a podobně. A pan Belder má pravdu, ano, tam jsou velké problémy. Voda, vodohospodářství, to také zde padlo. Již mnoho a mnoho let jsem si tohoto problému vědoma a my jsme se snažili a snažíme eh, pomáhat obyvatelům Tadžikistánu a jsme takovým zprostředkovatelem, takovým facilitátorem jednání zemí Střední Asie. Víme, že se to musí řešit na regionální úrovni a vzít do úvahy eh, země, které eh, jsou tedy na horních tocích, eh, to je Tadžikistán a Kyrgyzstán a potom ty další a mm, zajistit jednání mezi nimi. Pouze takto nalezneme stále řešení. A proto pracujeme se všemi dotčenými zeměmi a nyní zde již vedou takový politický dialog, který by měl eh, eh, se zaktivovat příští rok v roce 2010, kdy začnou řešit tyto věci. A poslední poznámka, paní předsedkyně. Eh, je správné, abychom teď podpořili tu finální fázi procesu ratifikace smlouvy PCA intenzivnější spolupráce s Tadžikistánem, kterou podpoříte vy, Evropský parlament. Já myslím, že to je v zájmu občanů. A tím vyšleme i silný pozitivní signál Tadžikistánu v tom smyslu, že Evropská unie plní své závazky a přísliby, které dala v rámci strategie pro střední Azii, čímž vytvoříme cestu pro partnerství mm, pro bezpečnost, pro užší, hlubší regionální spolupráci, která je tak zásadní pro stabilitu ve Střední Asii. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A slovo má ještě jednou zpravodaj, pan Petrle, na dvě minuty. Hvala lepa. Usem eh, se rád zachválit. Děkuji. Chtěl bych poděkovat eh, velice upřímně za milá slova za novinky, které zazněly k tomuto tématu a za ten důraz, který ukazuje na větší semknutost mezi europoslanci, rozhodnost a upevnění kooperace s, Afganis, s Tadžikistánem. Jde také o uznání identity Tadžikistánu a jeho zvláštní role v regionu. Myslím, že musíme být důslednější a neústupnější při implementaci této dohody a určitě to se nám podaří. Eh, chtěl bych také zdůraznit dimenzi parlamentní při monitorování naplňování této smlouvy. Já jsem také přesvědčen, že zítra to dotáhneme do konce ve smyslu velké většiny kterou tato dohoda bude schválena. Bude to pro nás příležitost kooperovat v regionu na globální i bilaterální úrovně. Děkuji vám, pane zpravodaji. Mám zde na závěr ještě na návrh rezoluce z zahraničního výboru parlamentu. Tím tedy končím a uzavírám tuto debatu a hlasování o příslušné smlouvě a zprávě se odehraje zítra.